<clears throat> Děkuji, dámy a pánové, prosím, usaďte se, abych vám mohl oznámit výsledek hlasování. Nejdříve hlasování na posty místo předsedů Evropského parlamentu. 703 hlasujících neplatné hlasy 14. To znamená platné hlasy 689. Absolutní většina tedy 354 hlasů. A podle abecedního pořadu, pořadí hlasovali pro kolegů Alvara 199 poslanců, paní Angelili 316, paní Dura 182, pan Karas 305, pan Martinez Martinez 276, pan Macmillan Scott 225, pan Papastamkos

pan Vlasák 196 a pan Výland 268. Žádný kandidát v prvním kole nezískal nutnou absolutní většinu odevzdaných hlasů. je potřeba obsadit 14 míst a proto je třeba mít druhé kolo. Ptám se kandidátů a kandidáde, kandidátek, zda všichni zmínění kandidáti chtěří, chtěří, chtějí kandidovat také v druhém kole. Je někdo, kdo chce stáhnout svoji kandidaturu? Nikoli. takže budeme mít stejný seznam kandidátů v druhém kole. Všichni, všechny kandidatury z prvního kola zůstávají a dostáváme se do druhého kola. Žádám z aby se přemístili na svá místa. Stimmzettel werden gedruckt. Ich erwarte sie jede... Hlasovací lístky se tisknou, měly by dorazit eh, každou chvíli. Nicméně prosím sčitatele, aby se přemístili k urnám. Und Sie, hohes Haus, muss ich um Geduld bitten, bis... Äh, A ostatní členy parlamentu žádám o trpělivost, než dorazí hlasovací lístky. A právě jsem se doslechl, že hlasovací lístky jsou připravené. Eh, Jestě, ještě jednou bych se chtěl zeptat, sčitatelé už jsou u svých uren? Lies die Namen noch mal vor. Přečtu jména. Frau Borsellino, Herr Sogor, Herr Panayotov, Herr Panayotov, Herr Pock, Herr Bago, Herr Kalinowski, Herr Kalfin und Herr Perello Rodriguez. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze. Prosím, přeměstěte se k hlasovacím urnám, jinak nemůžeme začít. Byl bych rád, kdybych dostal signál, až budou sčitatelé u svých uren. Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer... Chtěl bych se zeptat z čitatelů, zda už zaujali místa u svých uren. Můžete mi dát signál? Můžete mi dát vědět, zda už z čitatelé jsou u uren? Okay? It's okay? Yeah. No. The members not... Frage nochmal. Haben wir an allen Wahl... Ptám se ještě jednou. Jsou sčitatelé u UREN? Kdo chybí? Paní Borsellino je zde. Pan Sogor. Pan Sogor. Pan Panajutov. Pan Poc. Herr Bago. Pan Bago. Ja, Herr Kalinowski. Pan Kalinowski. Herr Kalfin. Pan Kalfin. Doch, Herr Kalfin. Je zde pan Kalfin? Ivajlo. Ok, ich darf die ich darf jetzt die VCs bit Dobrá. Nyní bych požádal zřízence, aby v sále rozdali hlasovací lístky. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Prosím, rozdejte hlasovací lístky. Ich glaube, meine Damen und Herren, zur Prozedur Dámy a, pánovi, dámy a pánové, myslím, že k postupu nemusím nic říkat. Je to stejný postup jako v prvním kole. Můžete hlasovat pro 14 kandidátů a kandidátek pokud zakřížkujete více z nich, je hlacovací lístek neplatný. A pokud nezakřížkujete nikoho, je rovněž neplatný. Zahajuji hlasování. qui le résultat sera publié ce soir. Výsledek bude zveřejněn dnes večer, ale v případě, že bude třetí kolo hlasování, tak proběhne až zítra. Bon appétit. <laughs> ja, ja. Dritte Wahlgang ist morgen, das Ergebnis... Třetí kolo hlasování bude zítra, nicméně výsledek druhého hlasování bude oznámen ještě dnes. Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben Chtěl bych se zeptat, jestli všichni poslanci hlasovali. Kolegové ze Zelených, eh, pan Bütekofer, až tak rychle utíkat nemusí. Okay. Chtěl bych se zeptat z čitatelů, jestli už také odhlasovali. Did the assessors vote? Odhlasovali z čitatelé? Nebo právě hlasují? Haben alle Kolleginnen und Kollegen Odhlasovali všichni kolegové a kolegyně. Odevzdali všichni své hlasovací lístky. Ja, bitte, Sie haben eine zur Máte technickou připomínku? Prosím. Presidente, non propriamente un richiamo al Pane předsedo, ano, já co mám, netýká se to přímo jednacního řádu, ale chci říci, že mi připadá skutečně neskutečné, že hlasovací jednání se koná v takovém prostředí, kdy není zaručena tajná povaha hlasování. Je opravdu nemyslitelné, abychom uh, hlasovali v takovém sále, kdy kolegové napravo, nalevo, vepředu, vzadu vidí, jak hlasuje kolega vedle nich. Jinde, v jiných uh, parlamentech to probíhá tak, že jsou instalovány hlasovací e, kabiny, kde je možné hlasovat skutečně tajně. Já vím, že zít, do zítřka už to nestihneme, ale byl bych rád, kdyby do budoucna moje připomínka byla zohledněna. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane kolego, berme to na vědomí. Dámy a pánové, ještě jednou se ptám, jestli všichni poslanci a poslankyně odhlasovali. Sčitatelé rovněž odhlasovali? Ano, je tomu tak, takže končím hlasování.